podnik a že i on bude vyvírat nátlak a že to vlastně rozšíří v našem smyslu už pak on. Grazie, la discussione è chiusa e la votazione. Děkuji. Tím je rozprava uzavřena. Hlasovat se bude zítra v poledne. A přecházíme k prohlášení místo předsedy komisy. respektive vysoké představitelky týkající se mrzačení ženských eh, pohlavních orgánů a za paní Ashton bude hovořit pan Dali. Děkuji vám. Paní předsedkyně, cení poslanci a poslankyně. Veškeré formy násilí založeném na pohlaví představují porušení základních lidských práv a překážku rovnosti mezi muži a ženami. A mrzačení ženských pohlavních orgánů je jednou z forem eh, takového násilí, násilí vůči ženám, které je obzvlášť nepřijatelné. Je to něco, co je ponižující, co poškozuje základní práva, právo na zdraví a práva dětí. Odhadem 3 miliony žen a dívek každý rok jsou podrobeny takovému procesu mrzačení. Dokonce až půl milionu eh, žen v Evropě již prodělalo bylo podrobeno mrzačení a mnoho tisíc dalších eh, je vystaveno tomuto riziku. Mrzačení ženských pohlavních orgánů nesmí a nemůže být žádným způsobem zdůvodněno kulturními či náboženskými tradicemi neboť má bezprostřední a dlouhodobé dopady na zdraví žen a může dokonce být i příčinou smrti. Komise je odhodlána přijmout konkrétní kroky a vytvořit jasné politické odpovědi, aby zabránila těmto praktikám v Evropě. Včetně mrzočení ženských pohlavních orgánů. Komise to již uvedla ve strategii pro rovnost mezi muži a ženami v roce, na, rok, na období 2010 až 15. Nedostatek srovnatelných a spolehlivých údajů je pro nás velkou výzvou. Kolegyně Vivian Redingová požádala Evropský institut pro rovnost mezi muži a ženami, aby eh, zajistil lepší srovnatelnost údajů v členských států, aby srovnával tyto údaje. Institut předloží aktuální stav tohoto jevu a eh, reakcí v jednotlivých členských státech. Zprávu můžeme očekávat v druhé polovině roku 2012 a její výsledky nám eh, pomohou přijmout ještě lepší a více informovaná rozhodnutí. 2011 až 2012 komise zpřístupnila eh, financování eh, pro boj proti těmto škodlivým praktikám. A eh, budeme mít také možnost implementovat různé přeshraniční projekty, které se snaží informovat a šířit osvětu a měnit názory i když neexistuje žádná specifická legislativa, ve většině členských států se jedná o trestný čin, až už prostřednictvím specifických či obecných právních norem. Detivá většina členských států Evropské unie také zapracovala zásadu extraterritoriality do svých uh, trestních řádů a tím umožňuje stíhání ve začení ženských pohlavních orgánů, k němuž došlo i mimo Evropskou unii. Komise přijímá opatření v oblasti trestního práva a navrhuje legislativu o právu obětí zločinu. A e, cílem této směrnice o právech obětí je, aby všechny oběti v Evropské unii měly soubor minimálních práv, aby s nimi bylo zacházeno jako s jednotlivci, aby se jim dostalo řádné pomoci a péče. Tento nástroj má zajistit, aby potřeby obětí byly eh, individuálně zvažovány, aby ti nejzranitelnější, včetně obětí mrzečení ženských pohlavních orgánů, obdrželi specifickou péči přizpůsobenou jejich potřebám. Návrh komise se změnami Evropského parlamentu podstatným způsobem zlepší situaci eh, žen, které jsou obětmi násilí. Evropská unie řeší také tuto otázku v rámci své vnější činnosti. Podporuje lobbying, který má chránit a prosazovat ženská práva a bránit e, těžkodlivým praktikám. Vnější služby Evropské unie neustále e, zmiňují tu záležitost ve kontaktu se všemi zeměmi AKT. A v tomto rámci potrhujeme nutnost afrických států zajistit, aby tato praxe byla právně zakázána i v třetích zemích, aby tato legislativa byla prosazována. Podporujeme plánovanou rezoluci valného schromáždění OSN, která má e, zakázat mrzačení ženských pohlavních orgánů klíčové, aby země, v níž se vyskytuje tato praktika nejvíc, zejména v Africe, aby se zhostily své zodpovědnosti. Evropská služba pro vnější činnost momentálně chystá kampaň v rámci pokynů EU proti násilí proti ženám a dívkám, která má obrátit pozornost právě na potřebu vymícení této praktiky, zejména v Africe mrzečení ženských pohlavních orgánů představuje extrémní a nepřijatelnou praktiku a komise je odhodlána proti ní bojovat a pomáhat ženám uvnitř i vně Evropské unie prostřednictvím legislativy, finančních programů a celé škály dalších prostředků, včetně eh, pomoci eh, organizacím občanské společnosti. Grazie, Děkuji, pane komisaři. Nyní eh, řečníci jménem frakcí. Jako první paní Muscardini za EPP. 1,5 minuty. Děkuji. Jedná se o neustálý boj, boj s, um, s takovýmto mrzačením ženských orgánů je to eh, něco, co eh, ničí život milionům žen a jako takové musí být jasně eh, prohlášeno a musí být postaveno naroveň jiným zločinům. Mrzačení genitálí je pomalu už uznáváno jako vlastně i zneužívání žen a dívek a musíme si uvědomit, že i africké ženy věřily, že um, se musí něco dělat, ale zároveň pokud se sami ozvou, tak jsou ohroženy. E, musíme se zabývat i e, probouráváním bariér v různých kulturách, abychom těm nám pomohli. Není to v celé ještě vymíceno, vůbec ještě vymýštěno ani v EU, protože se konají často tajné operace které ženám mrzačí orgány. Nemůžeme si dovolit to ignorovat, proto jsou právě body 6, 7 a 8 eh, tohoto usnesení důležité, které apelují na komisi, aby eh, stále bojovali a eh, nacházeli prostředky nových způsobů boje jakéhokoliv zotročování žen. Musíme přistupovat i k provádění osvětových projektů, jak u nás, tak i v těch dotyčných zemích mezi ženami a dívkami. My rovněž hovoříme o sexuálním vykořišťování žen v našem usnesení a ta směrnice už byla v roce 2009 Eh, schválena, ale bohužel eh, takovéto příšerné praktiky stále ještě nebyly vymíceny, stále ještě neděláme dost eh, proti těmto zločinům. Tady musí všech 27 členských zemí jednat stejným způsobem. Děkuji a nyní za sociální demokraty. Děkuji. Mrzačení ženských polovních orgánů je výzvem toho, že nemáme rovnoprávnost mezi muži a ženami. A je to porušování lidských práv žen, které nemůžeme tolerovat z náboženských, kulturních či dalších důvodů. Proto je zásadních, abychom eh, zapojili náš boj proti mrzačení ženských orgánů do našeho boje pro rovnost pohlaví a zejména pro rovné postavení žen a rovněž do našeho boje pro dodržování lidských práv. Je třeba dát k dispozici odpovědající finanční prostředky na evropské členských státech, eh, rovněž našim partnerům a tímto způsobem bychom měli financovat eh, odpovídající programy a vytvářet osvětu, zejména informovat mladé dívky, které jsou zranitelné. A rovněž je důležité, abychom podpořili organizace občanské společnosti a programy, které jsou osvětové, které informují, které ukazují, jaké jsou rizika, tak jak v Evropě, tak v dalších kontinentech je dobré, aby členské státy dodržovaly usnesení, či se drželi našeho usnesení, tak, aby chom docházeli zapojit tento boj proti mezatění členských orgánů i do naší vnější politiky podle odpovědejícího plánu. Je důležité do toho zapojit regionální, lokální orgány a rovněž občanskou společnost ve třetích zemích. Děkuji. Děkuji. A nyní za frakci ALDE Paní Nepal. Děkuji. Mrzačení ženských pohlavních orgánů je jasným výrazem nerovnosti mezi ženami a muži. Často jsou e, ženy a dívky Eh, jakýmsi majetkem mužů. Muži toto zneužívají a rovněž zde existuje i pověra a proto musíme mrzačení eh, potírat i pomocí argumentů, tak aby i muži chápali, co se vlastně děje. Je třeba se rovněž soustředit na oběti a jasně říci, že není možné akceptovat mrzačení ženských pohlavních orgánů. Muži musí pochopit, že není možné i nadále provádět tyto praktiky. Musíme se semknout, postupovat společně, rozhodným způsobem na evropském úrovni a potřebujeme osvětové kampaně v zemích, kterých se to týká. Děkuji a nyní za zelené paní Dyro na minutu a půl. Děkuji, paní předsedající. Usnesení, které doufejme bude zítra jednomyslně přijato, je částí strategie mezinárodního apelu, který se eh, si přeje, aby se zakázalo mrzačení ženských pohlavních orgánů pomocí OSN. Je dobré, že podporujeme tuto mezinárodní strategii. Paní Chantal Kompale, eh, první dáma státu Burkina Faso a rovněž zástupci dalších zemí již před eh, dlouhodobou podepsali tuto iniciativu E, proto je důležité, abychom přijeli naše usnesení, které nás dovede dále a zjišťujeme, že toto bude důležitým politickým signálem a i nadále to bude znamenat, že budeme spolupracovat s organizovanými ženskými skupinami a rovněž s ženami, které provádějí tyto praktiky. Nejsou to totiž pouze muži. Musíme tedy zároveň mít doprovodné programy. Pokud by existoval program OSN, například jak to máme eh, v otázce odstraňování min, a toto je úspěšné, eh, tak eh, by to bylo jistě dobrá věc, protože my chceme tento vyřeš, vyřešit tento problém pro všechny ženy na celém světě. Děkuji. Děkuji. A za EKR ani na Kodakis na minutu. Počet případů mrzačení ženských pohlavních orgánů z Londýna, z mého volebního okrsku, roste. Některé e, tyto postupy jsou přímo prováděny v Londýně. Takže jsem ráda, že vedeme tuto debatu. Protože k tomu dochází a děje se to na ženách, které žijí u nás, které žijí v Evropě. E, ve Spojeném království je to nelegální praktika a jsou před ní chráněni občané dokonce, i kdyby byla provedena v zahraničí všechny členské státy musí přijmout rozhodné kroky eh, na potírání této praktiky. Musíme skutečně zajistit, aby Evropa dělala vše, co může na ochranu žen a dívek a tak dávat příklad rozvojovému světu. Mrzačení eh, ženských orgánů je barbarické, barbarské je to eh, narušení základních práv. A přitom je to téma, které je tabu. Takže doufám, že když o tom budeme otevřeně hovořit, zvýšíme povědomí o, tomto, o této praktice a pomůžeme jí zamezit. Děkuji a nyní za frakci GUE se vyjádří pan Gustafsson, jeden a půl minut. Fru talman, eh, jag vill... Děkuji paní předsedkyně. Já rovněž už s velikou radostí vítám to usnesení, které podporuje iniciativu OSN eh, v boji proti mrzačení pohlavním orgánům. Je to praktika vůči ženám, dívkám, se kterou rozhodně se nemůžeme smířit a chci podtrhnout, že tento boj ještě navíc musí jít ruku v ruce se zvyšováním úsilí eh, o zrovnoprávnění žen ve všech oblastech. Musíme rovněž posílit jejich reprodukční sexuální práva a rovněž práva rozhodovat o vlastním těle a o vlastní sexualitě. V Evropě bychom neměli na nikoho ukazovat prstem na žádnou kulturu ani skupinu, ale prostě pomáhat všem dívkám a ženám které jsou našimi spoluobčankami, ať už jsou eh, členkami většinové nebo menšinové společnosti. Eh, součástí eh, boje je právě boj s mrzačením ženským orgánů a musíme spolupracovat s ženskými organizacemi pro ženy a jinými združeními. Chci potrhnout, že se v tomto usnesení ještě jednou obracíme na komisi s tím, že by měla přijít s konkrétní strategií, která se bude týkat boje s násilím vůči ženám pouze, budeme-li my konkrétní strategii, tak i tento fenomén bude něčím, s čím se bude bojovat z nás nej. Děkuji a nyní pan Matera na minutu a půl. Prezidente, esprimo konfi- Děkuji, paní předsedající. Chtěla bych s velkým přespěčením a s velkým odhodláním říci, že budu hlasovat pro toto usnesení Evropského parlamentu, tak abychom bojovali proti této brutální praxi mrzačení ženských pohledních orgánů. Tyto nelidské praktiky e, jsou strašlivé a my se tedy musíme bojovat proti e, tomuto barbarskému zakázení, které se týká velkého množství žen, jak mimo Evropu, tak v Evropě. Musíme jasně zakročit eh, proti eh, těmto praktikám, které podrobují ženy. Mezačení ženských pohlavních orgánů u žen a dívek znamenají eh, obrovské dopady na fyzické a duševní zdraví těchto žen. Infekce, nebezpečí nákazy virem HIV, dále nebezpečí toho, že ženy nebudou mít zdravě probíhající těhotenství. To vše jsou dopady této brutální praktiky, která se provozuje pomocí rudimentálních nástrojů, které nejsou sterilizovány. Tato praktika se provádí dokonce na dětech, tedy na dívkách, které jsou mladší 15 let a tímto je to jasné porušení umluvy OS, konvence OSN o právech dítětech. A na závěr chci říct, že Evropská komise uznává eh, tento zločin a to je dobrá věc, protože tak bude možné dát k dispozici odpovídající finanční prostředky na boj proti tomuto fenoménu a je důležité, aby tento cíl podpořila veškerá občanská společnost. Pouze tak budou, budou moci mít členské státy společné koherentní akce a budou se tak obracet proti násilí na ženách na celém světě. Děkuji a nyní paní Deka je na jednu minutu. Um, já chci vzdát úctu všem dívkám a ženám, které takto trpěly a které o tom podalo, podali svědectví nejde jenom o zříznutí klitorisu, ale existují další formy tohoto mrzačení, kdy jsou například um, odříznuty i lidské pisky. A eh, nebo dochází dokonce i k zabránění Eh, kdy sešitia v podstatě zůstává pouze minimální dírka, kterou mohou odcházet tekutiny. Eh, takže potom eh, třeba močení trvá hodinu nebo ještě déle a v případě menstruace je dokonce nutné vložit do vagíny malou hůlku, aby se tekutina mohla dostat ven. Je to velice bolestivé a já jsem eh, se setkala s ginekology v Bruselu, které byly svědky toho, že dokonce některé ženy se snaží porodit a manžel brání tomu, aby jim eh, byly orgány eh, změněny či uvolněny. Čili není, toto není žádný muslimský zvyk pouze muslimský, ale je to eh, něco daleko hlubšího. Je to něco, eh, co probíhá, teď je to boj o práva žen a stejně jako tomu bylo dřív u nás ve středověku, tak i nyní eh, tento patriarchální systém neustále prodlužuje uplatňování těchto postupů a já děkuji komisi, že se toho zhostila. Děkuji. Eh, když hovoříme o, o mrzačení eh, ženských polení ohránu, jedná se často o tak příšernou záležitost, která se ani nedá vyjádřit slovy. 8 tisíc žen denně pět žen. Já tady mám minutu na vyjádření a v tom období pět žen ve světě bude podrobeno tomu zákroku. Je těžké si představit tu bolest. Statistiky jsou, hovoří vlastně sami za sebe. 108 tisíc dívek v Evropě je ohroženo. Může eh, to padnout i na ně, eh, tato barbarská praktika. Musíme se zasazovat o globální zákaz eh, tohoto typu mrzačení. To by mělo být naší prioritou číslo jedna, eh, hovoříme-li o zahraniční unijní politice v oblasti lidských práv a to musí být i motivem tohoto usnesení. My, kteří jsme ho eh, podepsali, tak jsme i museli eh, být exponováni, vystaveni určitým Eh, monologům, kde vlastně ta debata by měla překonat jakékoliv stranické bariéry, protože to se týká nás všech. Děkuji a nyní eh, paní Kiel Nielsen, minuta. Dovolte mi, abych hovořila o svém osobní zkušenosti s tímto tématem v rámci eh, to mé možnosti spolupracovat s některými organizacemi v Africe, kdy jsem byla konfrontována s realitou mrzačení ženských pohlavních orgánů, o kterém hovořila paní de Kaiser. Naše usnesení trvá na nutnosti opírat se o místní orgány a nevládní organizace při zohledňování skutečné reality v terénu. Ve všech boj, programech boje eh, proti této praxi, je potřeba si uvědomit, že ty, kdo je praktikují, to dělají jako profesionální činnost. To znamená, je to často zdroj, jediný zdroj jejich e, příjmů. A jsou ochotny o tuto praxi opustit, pokud jim nabídneme nějakou alternativu. Toto je jedno ze svědectví, které odpovídáme vlastní zkušenosti. E, a e, kromě toho delegace, které vysíláme do třetích e, zemí, e, musí tuto věc znášet, protože to je, a měli by zahrnovat muže i ženy, protože to je nejlepší způsob, jak můžeme do pomoci k rovnosti mezi muži a ženami. Děkuji. A nyní má slovo paní McClarkin na minutu. As a young woman... Jako mladá žena jsem s hrůzou četla příběh OS4 a její historii zmrzačení pohlavních orgánů. Nesetkala jsem se s tím předtím. Její odvaha, schopnost přežít, schopnost se nahlas vyjádřit proti takovému zacházení se ženami, je sama za sebe velkou událostí, ale týká se to stovek tisíc žen. Bohužel nevyhnulo se to ani Spojenému království, kde k tomu dochází ilegálně a některé oběti jsou dokonce mladými desetiletými dívkami. Je správné, že všichni v parlamentu hovoříme jedním hlasem proti eh, této praktice. To jsou um, zákroky již vedou k utrpení fyzickému i psychickému na celý zbytek života, který eh, nejen porušuje lidská práva, ale porušuje i práva dítěte. Musíme udělat vše, co je v našich silách, abychom tuto eh, praktiku vymítili v Spojeném království, v Evropě, ale na celém světě. Jedná se o ohavný, um, ohavný příběh. Děkuji, eh, paní Kajne, na minutu a půl. Práva žen jsou lidská práva a musí být respektována ve všech oblastech života, samozřejmě s veškerou právní ochranou a jistotou. Nejsou předmětem nějakých, nějakého osobního přesvědčení. Jsou všeobecná. Je to něco, co přináleží všem ženám, všem dívkám, všem dětem rovněž nemohou být předmětem principu subsidiarity, neboť není na členských státech nebo některých zemích, aby si rozhodli, jak zachází s polovinou své populace. Jeden, jedna z nejbrutálnějších eh, postupů a zločinů proti ženám je právě mrzačení ženských eh, pohlavních orgánů. A nejsou to ženy, ale trpí, eh, jsou tomu vystavováni také děti, dívky. Naprosto jim to upírá jakýkoliv názor na cokoliv a jejich eh, vůbec eh, sexuální existenci. Ženy v Evropě mají právo na nezávislost, právo na své vlastní názory, právo rozhodovat si o svém vlastním těle a o své vlastní mysli a o volbě života, který chtějí vést, o tom, jaké mají preference, ať už jsou jakékoliv. A evropské instituce musí jednat. Komise, parlament a zvláště členské státy interně v Evropské unii a navenek na vícestranné úrovni v rámci valného schromáždění OSN, aby přispěli na 67. schromáždění k přijetí rezoluce, která má celosvětově zakázat tento postup. Je eh, na no to už nejvyšší čas. Kolega Guillaume, per un minut. Paní kolegyně Guillaume na minutu. Merci, madame la présidente. Avec mes collègues... Děkuji. Spolu s dalšími kolegy a kolegyněmi se chci vyjádřit k tomu, že skutečně schvaluje jakékoliv úsilí o končení tohoto postupu. Diskuze v rámci OSN eh, nás nemyslí k tomu, abychom zapomněli na to, co se děje v našich členských státech, kterým také musíme připomínat jejich povinnosti. A tady eh, můžeme uvést eh, případ, kdy skutečně 500 tisíc žen v Evropě eh, bylo vystaveno této praxi přes 100 tisíc je vystaveno riziku tohoto postupu. Je to něco, co souvisí s pohlavím a často i s věkem. A eh, žena nebo dívka, která žádá eh, azyl, na základě toho, že je byla vystavena tomuto postupu, by měla eh, být eh, způsobila dostat azyl, ale některé členské státy jsou restriktivnější. Měly by se však eh, zhostit své zodpovědnosti, protože není možné zachovávat takový fragmentární přístup v našich přístupech. Musíme každopádně zabránit těmto krutým činům, které postihly tisíce obětí. Děkuji. A nyní má slovo paní Jiménez. Děkuji, paní předsedající. Od té doby, co jsem v Evropském parlamentu, jsem vždy eh, hovořila o tomto strašném problému mrzačení dětských problémových orgánů, eh, což je problém, který bývá jaksi mlčky občas brán na vědomí, ale je to problém eh, dívek a žen na celém světě. To číslo je strašlivé, který se to týká. A strašlivé jsou také dopady tohoto fenoménu, které jsou nejenom fyzické, ale jsou také psychologické. Máme zde psychologické důvody, náboženské důvody, ale to jsou všechno vytáčky. Eh, pokud mrzačíme dívku, které je 15 let, tak toto může vést k její smrti a může to vést k tomu, že dívka bude na celý život velice silně traumatizována. V Evropě musíme pomocí veškerých prostředků bojovat proti tomuto porušování základních lidských práv. Musíme bojovat za rovné příležitosti a rovnoprávnost mezi muži a ženami. Mrzačení ženských pohlavních orgánů je násilí páchané na ženách a dívkách a dochází k němu také v Evropě a proto musíme použít veškeré mechanismy, abychom mohli vyvíjet prevenci a zde nám musí pomáhat náš právní systém. Musíme spolupracovat rovněž s lékaři a dalšími odpovídajícími osobami. A důležité je, aby lékaři upozorňovali na tyto fenomény tak, aby se tyto případy dostaly před soud, protože eh, na našem území je toto zakázáno. Je rovněž zapojit občanskou společnost a nevlastní organizace právě v rámci osvěty a prevence. Ta cesta je dlouhá, ale my se nesmíme zastavit, protože to dlužíme 14 milionům mrzačených žen. Děkuji. Pan kolega Kašman na minutu. Děkuji paní předsedkyni. Já bych rád se podepsal pod vším, co zde už zaznělo. Eh, mrzačení ženských pohledních orgánů je mezinárodně uznáváno jako porušování práv žen, dítěte a lidských práv, ale musíme si uvědomit veškerá ženská práva, včetně práv na zdraví a reproduktivních práv, právo ženy rozhodovat o svém těle. Paní předsedající, já rovněž jsem byl svědkem fyzických uh, dopadů žen, které byly donuceny k podrobení se tomuto zásahu a je to opravdu odporné, neobhajitelné, barbarské, žádná kultura eh, nemůže eh, najít správné argumenty pro. Musíme zi- si uvědomit, že na 67. zasedání OSN tento, toto téma musí zaznít a právě tam povede diskusi africká skupina, ale nedochází k tomu pouze někde v Africe nebo někde jinde, jak už jsme slyšeli, dochází k tomu v Evropě. 500 tisíc žen žije poté, co bylo podrobeno takovémuto zásahu a 180 tisíc jsou stále v té skupině ohrožených Uvědomte si, co bude s těmito ženami, dívkami. Je to ostuda pro nás, pro všechny, že opravdu jsou ohroženy. Grazie, ora darò la parola agli oratori. Děkuji. A nyní přecházíme k postupu k HDI. Hlásí se nám mnoho žadatelů. Dám vím všem slovo, ale prosím, respektujte čas pouze jedné minuty, paní Korkola. Děkuji vám. Minulý rok jsme dostali dobrou zprávu, kdy OSN a její kampaň proti této praxi se eh, získala velkou podporu. Ale pořád se děje mnoho eh, ohavných praktik, takzvaná ženská obřízka, která se praktikuje na mnoha žen, u mnoha, na mnoha ženách v některých částech světa je tomu podrobeno až 70% žen. Musíme to zarazit, a to už jen ze zdravotních důvodů. Ale i tak je to stále značný problém. Musíme najít nějaký způsob, jak to v Africe zastavit. Ať už to vychází z čehokoliv, z islámu nebo z animistických představ. Evropa musí nadále bojovat proti tomuto mrzačení. Musíme podpořit soudy v jejich snaze s tím bojovat. Musíme vést kampaně. Je to zločin proti ženám. Non c'è Mikolasik, Quindi, onorevo... Pan Mikolášek tady není. Paní Kadenbach, prosím. It's me? Oh. Uh, als die Wüstenblume když se v roce 89 eh, objevila kniha eh, Pouštní kvítek, tak eh, bylo mé nejstarší dceři 13 a když to tam bylo popsáno, tak já jsem si myslela, že je to opravdu středověk. Prostě jsem tomu nemohla uvěřit, že se ten román děje v současnosti a zejména, že je to vlastně někde u nás a že se to týkalo tehdy pět tisíc žen. Dnes eh, po těch letech je mé nejmladší dceři 14 a jsem ráda, že barbarské praktiky se jich netýkají, ale musíme stále ještě šířit o světu. Musíme všem opakovat, že se nejedná o žádné náboženství, že se jedná o těžké porušování práv. Tady musíme zavést nulovou toleranci. Jedná se o psychické i zdravotní zatížení žen a pokud si máme odnést cokoliv eh, z této debaty, tak musíme eh, si mm, uvědomit, že stigmatizace musí změnit, protože pouze eh, oběti nás přesvědčí o tom, že tato praxe opravdu skončí. A jako další řečník byla, prosím. Madame la Paní předsedkyně, pane komisaři, dámy a pánové, stále příliš mnoho žen se stává obětí této praxe. 3 miliony každý rok je ohroženo eh, tímto mrzačením. Je to něco, co se děje i na dětech ve věku 4 až 14 let, eh, i dokonce i dětech ve velmi raném věku. A práva žen a dětí musí být respektována ne, nejenom v Evropě, ale samozřejmě, jak řekl pan Kašman, 500 tisíc žen tomu bylo podrobeno i v Evropě. Ohrožuje to jejich fyzické i duševní zdraví a žádné kulturní důvody to nemohou ospravedlnit. Je to něco, co je v rozporu s jejich základním právem disponovat eh, svým tělem. A je potřeba podpořit veškeré úsilí organizací, které eh, proti tomu bojují v Africe. které mohou podpořit další eh, předřečníky a předřečnice, které to uvedly. Děkuji. Van Regner. Paní Regnerová, děkuji vážený pane komisaři. Čísla jsou strašlivá, nedokážeme si vůbec představit, že 155 milionů žen eh, jsou genitálně zmrzačeny. My v Evropské unii se musíme postarat o to, abychom vytvořili povědomí pro to, že, které potom se po, pod, nám pomůže v tom skoncovat s těmito praktikami. A zejména se musíme zasazovat o to, aby ve třetích zemích bylo zakázáno mřečení ženských pohlavních orgánů a bylo tam vytvořeno povědomí o tom, jak lidsky nedůstojné, člověka nedůstojné tyto praktiky jsou. Důležité je, aby oběti eh, měly psychologickou a lékařskou péči a další věc, a to je pro mě obzvláště důležité, je důležité, aby rodiče, kteří něco takového udělají svým dětem, aby byli potrestáni velice tvrdými tresty odnětí svobody. Děkuji. Grazie, onorevole Costello. Děkuji. Paní Costello, prosím. Děkuji pane komisaři. Mrzačení ženských pohlavních orgánů je nebezpečný e, a odporný zákrok. Zbavuje ženy sebeúcty, ženy jsou poznamenány emočně i fyzicky. V Irsku jsme nedávno odhlasovali v Dubnu příslušné zákony, které staví eh, tento zákrok mimo zákon, rovněž pomahačství, eh, případně spolupráci při zhánění místa kdekoliv ve světě, kde by tento zákrok mohl být proveden. Eh, kampaň pro zavedení této legislativy. V čele této kampaně byla mladá Somálka, která organizována módní přehlídky, aby zvyšovala povědomí. Rovněž evropská kampaň, kterou vede eh, Amnesty v Irsku, volala pro pozběru dat eh, a zejména v na ginekologických odděleních v porodnicích je důležité šířit osvětu rovněž mezi soudci. Doufám, že i ty nadnárodní projekty, které jste zmínil, mohou finančně pomoci i nám. Pane komisaři, chtěla jsem se na vás obrátit. Hovořil jste o legislativě nebo směrnici týkající se um, Eh, oběti zákona. Eh, chci se zeptat, zda je tam přímý odkaz na oběti toho mrzačení pohlavní orgánu, protože eh, to by určitě pomohlo. Doufám rovněž, že se o tom budete zmiňovat, kdykoliv budete jednat s externími zeměmi v rámci externích služeb. To je velice vítaný vývoj situace. Děkuji. Děkuji. Pan Rossi. Paní předsedající, od roku two thousand and ten kdy Evropská komise eh, slíbila, že předloží strategii pro potírání násilí páchaného na ženách, v eh, inkluzivě mezerčení ženských polních orgánů nedošlo k žádným pokusům opravdu něco učinit, když eh, si uvědomíme, že 500 tisíc žen v Evropě již je po zásahu a každým rokem je ohroženo 180 tisíc dalších žen a dívek, tak to jsou opravdu strašlivá čísla a platí to zejména pro dívky mezi 4 a 14 lety, ty jsou nejvíce ohroženy i když v některých zemích se tyto praktiky provádí dokonce u novorozeňat. Vede to k infekcím, vede to někdy i ke smrti. Eh, UNICEF říká, že mrzačení ženský pohlavní program už ženská dívek je porušováním důstojnosti žen, ale já si myslím, že by to mělo být uznáno jako zločin proti lidskosti a proto si myslím, že je důležité, aby EU veškerými prostředky eh, bojovala proti zemím, které něco takového akceptují či tolerují. Děkuji a nyní má slovo paní Sinclair. Děkuji vám, paní předsedkyně. Já jsem sice proti této instituci, ale vítám jakoukoliv podobu diskuze na téma této ohavné praxe cílem tohoto procesu je zajistit, aby eh, lidé měli práva, protože někde jsou ženy považovány za nespůsobilé eh, k manželství v případě, že nejsou eh, podrobeny mrzačení. Dokonce i dívky, kterým je pouze, jsou pouze tři roky, jsou tom podrobovány. Všechny státy musí přijmout jasné e, kroky proti tomuto zločinu. Je potřeba přijmout naprosto jasná opatření a podmínky, které vyšlou jednoznačné poselství, že tato praxe musí ustat. E, naštěstí v posledních desetiletích se rozšířenost mrzačení v některých zemích snižuje díky vzdělávání, díky e, povědomí o zdravotních eh, možnostech ženám a dívkám je potřeba dát školení a vzdělávání o anatomii. Všichni z nás musí udělat maximum, co je v našich silách, abych, silách abychom eh, tom, toto barbarství ukončili. Děkuji. Slovo má nyní pan komisař Davy, prosím. Thank you for this discussion. Děkuji za tuto rozpravu. V 21. století jsou stále ještě miliony žen každoročně podrobovány zákrokům od začení ženských pohlavních orgánů. Pokud přežijou, tak její vyhlídkou eh, je rizikové těhotenství, rizikový porod a celoživotní život um, jako osoby s postižením. My chceme podpořit relevantní iniciativy proti eh, těmto závadným tradičním praktikám, zejména této. 21. Eh, července se čeká, že Rada přijme eh, plán týkající se lidských práv, posilování demokracie a tam součástí priorit bude um, tato praktika, jež má anglickou zkratku jako FGM. Eh, my si myslíme, že je důležité zapojit celou řadu ehm, členů občanské společnosti. Přidělili jsme těmto projektům asi 55 milionů eur týkající se eh, reprodukčního zdraví, zdraví mezi mládeží eh, a zdravotních projektů ve zdravotnictví. Doufám, že mé kolegyně komisařky budou spolupracovat s váženými pány poslanci na ehm, tom, abychom s touto praktikou účinně bojovali. Děkuji, pane komisaři. Nyní jsme dostali tři návrhy usnesení a zítra se bude hlasovat eh, ve 12 hodin o těchto dokumentech.